systém Ekon, pokud jde o odpor proti delegovanému aktu, který byl oznámen v průběhu včerejšího plenárního zasedání, že zde máme lhůtu do 17.15, to znamená 24 hodin, a že jsme neobdrželi žádné negativní vystoupení. A to znamená, že na základě článku 105 části 6 jsme to přijali a bude zveřejněno společně se texty, které schválíme zítra, to znamená ve středu 5. čtvrtý. Děkuji vám za tu